Good morning, everybody. Sorry for being a little bit late, but I had a visitors group outside the building. Dobrý den, dámy a pánové, zahájíme schůzi. Vítám vás všechny. Za prvé, přijetí pořadu jednání, poznámky nejsou. Bod dvě, sdělení předsedy. Nemám nic k oznámení, takže jdeme na bod tři. Rámec pro ozdravné postupy a řešení problémů ústředních protistran. Case Swinburne je zpravodajka a Jakob von Weizsäcker je také zpravodaj. Takže dámy mají přednost. Prosím, Kej. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych začala tím, že poděkuji všem kolegům za pozměňovací návrhy. Máme nějakých 400 návrhů předložených, které se jasně zaměřují na klíčové otázky které jsme už jako spoluspravodajové identifikovali. Jsem proto ráda, že máme konsenzus i v pozměňovacích návrzích, tedy eh, co do těch témat. Já spolu se spolu s pravodajem jsme sami předložili nějakých 100 pozměňovacích návrhů, na, návrhů, které trošičku jaksi přibarvují ten původní text. Jsem velice ráda, že se nám eh, objevují společná témata, například eh, Omezené využití veřejných prostředků. Je důležité si uvědomit, že to má být skutečně poslední záchrana pro tyto tržní infrastruktury. Ochrana klientů, to je něco, co je velice důležité pro mne a jsem ráda, že podobně to cítí ostatní kolegové, že to vidí jako důležité téma, které je potřeba řešit. A řekla bych, že vůbec obecně tady máme takové společné téma větší transparentnosti a proporcionality, což rozhodně podporuji. A v mnoha pozměňovacích návrzích také máme odkazy na práci na mezinárodní úrovni, což je velice užitečné vzhledem k globální podstatě eh, těch systémově důležitých protistran. Vzhledem k podstatě a velikostem protistran napříč EU, protože jsou různé, jsou různé velikosti, velké rozdíly mezi nimi, jsou, jsou malé subjekty, jsou velké subjekty, takže v některých pozměňovacích návrzích, a to je dobře, tyto rozdíly zohledňujeme. V jiných oblastech se ale neschodneme tolik, to je naprosto normální. Nechci tím zdržovat, eh, protože vzhledem k tomu, že některé oblasti eh, jaksi se odlišují, to znamená, že jedna frakce nebo některý, někteří poslanci mají jiný názor. Nicméně i tyto názory, mnohé z nich tedy se hodí do té zprávy zapracovat jsou zde návrhy, které žádají jasné rozlišení jaksi eh, situace krachu a nekrachování. Nicméně eh, alespoň se snad podaří zapracovat sem rozdíly mezi těmito způsoby, jak může mít protistrana problémy. Já si myslím, že by bylo vhodné, abychom jako stínoví zpravodové prošli to, co toto může znamenat. Myslím, že se všichni shodneme, že určitý stupeň jasnosti pro veškeré situace bude výhodný pro celý systém. Podívám-li se na svůj návrh 231, snažila jsem se sem eh, zapracovat takovou jasnou sekvenci používání těch eh, ozdravných nástrojů. Například to VMGH, eh, tedy ty herkaty takzvané, Eh, mají být omezené, aby byli chráněni koncoví klienti, jinými slovy. Proto to bude ten ná- poslední nástroj v té sadě eh, pro ozdravu eh, protistran. To je pro mne velice důležité. A rovněž jsem se snažila v návrhu 237 vyjasnit to s tím, že ty prvotní marže nelze použít pro ty nekrachující protistrany Eh, musíme zajistit, že eh, aktiva budou chráněna. Prostředky klientů, to je něco, s čím se nesmí eh, nic dělat, pokud tedy se nedostanete do situace likvidace, řízené likvidace dané, daného subjektu. Jsem ráda, že kolegové z EPP liberálu a zelených chtěli, chtějí také omezit ty takzvané herkaty. Je zde tedy jasný posun směrem uvalit další podmínky a omezit možnosti, kdy tedy ty herkaty mohou být použity a e, já myslím, že na schůzích stínových zpravodajů se pokusíme trošku vyrovnat ty rozdíly mezi námi. Zátěžové zkoušky, e, to je téma, které přišlo až poměrně pozdě během předávání pozměňovacích návrhů. Já k tomu mám návrh 299, kde mluvíme o tom, že e, ty požadavky na protistrany musí být předmětem pravidelných zátěžových zkoušek, je potřeba provádět takováto cvičení. Hrají v tom roli národní kompetentní orgány, které jsou každodenním dohlížitelem Eh, kolegia, včetně těch kolegí pro řízenou likvidaci a je potřeba také spolupracovat s ESCP a bankovním dohledem, abychom zvažovali ten agregátní efekt eh, selhání protistran, ústředních protistran během krize. Je potřeba, aby i ostatní subjekty si uvědomili, jaký bude ten celkový efekt na stabilitu Unie. Máme zde i roli pro národní kompetentní úřady a to se těším, že probereme s kolegy. Co se týká NCWO, to je velice složité téma. V návrhu 563 ve svém návrhu se snažím zavést robustní, ale jasně definovaný Ehm, systém pro NCWO, který by obstál i před soudem. Myslím si, že je velice důležité, aby ten orgán pro řízené rozpouštění institucí mohl jednat, aby se mohl řídit jasnými principy NCWO, aby mohl jaksi působit i s případnými výhradami. A pokud ehm, to někdo právně napadne, aby ten postup obstál. A to je oblast, která souvisí s celou řadou otázek. Kolegové k tomu předložili spoustu pozměňovacích návrhů a já se těším na to, že se nám snad podaří NCW posílit, aby to nebylo oslabeno. Pak jsou další oblasti, kde se neschodneme, například kompenzace nebo já tomu říkám eh, náhrada, kde hovoříme o tom, že ústřední protistrany by měly zajistit, že ty nekrachující, eh, tedy klienti těch nekrachujících subjektů, aby byli kompenzováni během toho procesu likvidace. Takže na mnohem se shodneme, na mnohem už máme konsenzus a jsou zde určité oblasti, na kterých ještě můžeme zapracovat a těším se na spolupráci se spoluspravodají eh, jako v posledních měsících, ale teď také s tou rozšířenou skupinou stínových zpravodajů tím, jak se budeme snažit najít konsenzus. Je to sice technické téma, ale je to kriticky významné téma. Já doufám, že nikdy nebude potřeba, ale přesto k tomu musíme mít legislativu. Děkuji. Děkuji vám. Okay. Slovo má druhý spoluspravodaj, Jakob von Weizsäcker. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že když jsme procházeli pozměňovací návrhy, uvědomili jsme si, že svým způsobem ta naše práce byla relativně jednoduchá. Především mm, velký počet eh, těchto pozměňovacích návrhů se dá označit za velice zajímavé doplňky k tomu, co jsme zpracovali my. Například od zelených eh, doplňky, pokud se týče eh, kontinuálních zátěžových testů nebo EPP, Eh, co má nastat, když dojde k porušení pravidel. A my jsme to do určité míry vyřešili, poněvadž máme zde návrh eh, o EBRD, kde se to explicitně řeší a tak by mohlo pokračovat ještě dlouho. A už eh, vlastně v úvodu tady paní kolegyně hovořila o oblastech, kde se přibližujeme. A já bych se rád zmínil o třech oblastech, kde ještě máme eh, určité eh, rozdíly. První se týká věřitelů. My prostě nemůžeme připustit, že by ta protistrana eh, věřícího eh, tady eh, se tím bude zabývat sama, zatímco všichni ostatní budou v klidu a budou probíhat jaksi ústřední klinikové služby. Čili já myslím, že tady je zapotřebí opatrnost, protože jinak navzdory rozhodnosti a jednotě v tom, že eh, nechceme eh, tady do toho zapojovat eh, daňové poplatníky, takže by museli zaplatit tam, kde na to nestačí privátní investoři, tak to by nešlo. To by samozřejmě potom mělo systémové efekty. Pak je tady další zajímavá debata a myslím, že je nutná o kompenzacích v té zprávě máme návrh eh, na eh, náhradu, tedy kompenzaci eh, v případě ozdravení. Všechny strany CCP, clearingové články a klienti, všichni mají zájem na to, aby došlo k ozdravení, aby tedy CCP, tedy ta ústřední protistrana, přežila. A musí být jasné, že jakmile eh, se to nepodaří, jakmile tedy místo ozdravení nastane opravdu krach, eh, tak eh, je třeba zaměřit se na ten dominantní cíl a to je ochrana zájmu daňových poplatníků a ochrana systémové stability. A to prostě clearingoví partneři a klienti eh, v podstatě si musí smířit s tím, že nebude žádná parita v případě krachu a likvidace. V případě, že v případě, že by se uvažovalo tady o kompenzace z peněz daných poplatníků, tak to nemůže nastat. A ještě poslední věc. Myslím, že jsme měli velkou příležitost, ne přímo tedy v té oblasti eh, postupu eh, ostravení či krachu, ale v té architektuře v případě těch větších ústředních protistran, tak eh, oni jsou vlastně systémoví, dá se říci, a eh, nastaly by velké přeshraniční problémy, kdyby se všechno řešilo pouze na národní <clears throat> úrovni. Takže podle mě je daleko jednodušší, eh, kdybychom měli takovou dohledovou architekturu, podobně jako máme v eurozóně, poněvadž eh, máme, máme tedy eh, několik málo členských zemí, které jsou s těmi středními protistranami. E, tady je tedy situace třeba té třetí největší malské banky, tam je já nevím, 2,5 miliardy eur, tam podléhá evropskému dozoru a pak máme ty největší, eh, kde jde o částky eh, v desítkách eh, bilionů, no tak to je něco úplně jiného. Čili my tady musíme dbát na to, jak zařídí ten dohled a potom také to, jak vlastně řešit ty postupy při krachu. A měl by proto existovat jednotný fond. Ale to jsou všechno věci, které jdou nad rámec tady tohoto našeho tématu, naší zprávy, ale já se velice těším na další skvělou spolupráci Skate a dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji, Jakobe. A není Danuta Hübner jako stínová zpravodajka za EPP. Děkuji, Markusy. Možná by začala tím, že já od samého začátku v těch debatách, ale také pokud se týče výsledku, že tedy celou dobu jsem sdílela přístup, který zvolili zpravodajové. Velice pozorně jsem naslouchala všem všem těm vysvětlením o tom, jak ta eh, zpráva má být eh, uspořádána. Eh, já bych řekl, že ten návrh komise byl dobrý, je to samozřejmě náročné portfolio se spoustou technických detailů, kde je třeba činit mnoho rozhodnutí a myslím, že zde v této zprávě byla odvedena velice dobrá práce. A já tady doufám, že bychom se skutečně eh, měli být schopni eh, na těch kompromisech nějak domluvit. Eh, já myslím, že skutečně je tady možnost dosáhnout právní jistoty a přehlednosti, pokud se týče těch ostravních postupů a eventuálně krachů. Čili měli bychom mít jakési standardní pokyny tam, tam kde tedy eh, existují, například v případě EBRD. A nyní se to prostě eh, navrhuje v podobě úpravy, respektive pozměňovacího návrhu eh, k tomuto dokumentu ale také eh, se zabýváme tím kontextem spíše eh, v mezinárodním kontextu. Eh, různé kategorie nástrojů zde přichází v úvahu. Pokud se týče přehlednosti, transparentnosti, tak já jsem tady navrhla například jasnější rozlišení mezi událostmi, které jsou součástí krachu a které nejsou. Pak tedy pokud se veřejných peněz, eh, tak eh, ta, ty by měly být použity jako skutečně mm, poslední brzda záchrany, když není možné dělat nic jiného. Také navrhuje eh, je, jak by se tedy pozastavení a clearing měl používat, to je také mm, pouze pro určité situace a také navrhuji standardní ustanovení administrativních sankcích a dalších opatřeních, která komise v podstatě už zavedla. A tady jsou pozměňovací návrhy k EBRD. Já myslím, že to také musí zaznít v, té, v tomto nařízení. Pokud se, říká, pokud se týká tedy těch rozhodovacích struktur, tak já myslím, že tady ještě budou nějaké další debaty a o kompromisech. A já jsem vlastně chtěla, aby ten navrhovaný systém byl eh, eh, tak nějak eh, v podstatě, aby měl pohodu časnou jenom po dobu platnosti. Eh, také bych eh, měl nějaké návrhy na eh, toho, kdo by měl současný dohledu, měly by to být nějaké významné instituce bez hlasovacího práva, což samozřejmě je trošku složitější, ale za druhé straně je to vyvážení toho, aby se rozhodovací procedury nemohly blokovat. Také navrhuji systém většiny, rozhodování většinou, Eh, který máme v jiných rámcích a také vím, že to eh, kolegium a jeho struktura se bude muset ještě projednat, eh, pokud se týče tedy dohledu nad ústředními protistranami. Takže já tady navrhuji proto, aby tam prostě byla řešena ta celá dohledová architektura, architektura abychom to nemuseli zas tak moc na to potom čekat. A samozřejmě tady třeba až do doby, než se dopracuje MIFID. Také eh, je zde eh, další tranže eh, zdrojů ústředních protistran, které se mají použít ještě předtím, než nastane nějaký ozdravný postup. Tak také eh, bych chtěla, aby kalibrace této eh, dodatečné tranše byla pokud možno flexibilní, tak aby ústřední protistrana byla schopna zvládat rizika v co největší míře. A také uvědomuji si, že v praxi to může být takové eh, složité a neelegantní, ale tady prostě eh, ty protistrany by měly být nějakým způsobem eh, zapojeny do těch, eh, do přehledu těch možností ozdravného postupu, co se týká tedy jejich vlastního majetku. Pokud se týče těch kompensací, tak to zatím ještě o tom uvažujeme, tak můj návrh by byl takový, aby tady bylo právo na kompenzaci členů a klientů v případě eh, krachu a zrušení než a ne v případě ozdravného postupu. A také eh, by tady mělo být eh, jak si uznáno to, jakou hodnotu má úspěšná, úspěšný ozdravný postup. A poslední věc, to jsou ty kreditoři, ty counterfactual creditors, Čili toto, eh, ta, tam, tam je v podstatě nějaká eh, hodnota kontinuita. Já teď navrhuji nenavrhovat ty eh, náhradní náklady ty hodnoty kontinuity. No, prostě tady jde o to, aby ty příslušné nároky by jako byly stížené a de facto ty counterfactuály, aby byly eh, prostě obtížněji, eh, obtížněji uplatňovatelné. a já myslím, že mm, my jsme tedy s, s různými těmi eh, protistrámi hovořili a je tam spousta nejistot ohledně do jaké míry by tam měly nastupovat kompenzace. Já myslím, že ta debata ještě bude muset pokračovat a e, snad najdeme ten nejlepší možné řešení, e, což e, je záležitost, kde není příliš velká zhoda a mm, nemají všichni stejný zájem tedy v tomto věto. Děkuji, Danuto. A nyní za Alde, stínový zpravodaj. Eh, já jsem úplně nová eh, v legislativě, ve finančním odvětví, takže samozřejmě jsem si úplně nedokázala představit, eh, že druhý týden, co jsem europoslankyně, už budu diskutovat o pozměňovacích návrzích, které se týkají ozdravných postupů a řešení krizí bank. Jsem tedy vděčná za cenné příspěvky a vstupy, které jsem dostala od svého předchůdce. A určitě v následujících měsících si ještě u toho udělám větší představu. Děkuji, že v tomto přechodném období byly předloženy četné pozměňovací návrhy a doufám, že budeme spolupracovat eh, i následně. Chceme, aby se posílily všechny pozměňovací návrhy, které zvyšují dohled nad veřejnými financemi, které souvisí s kontrolou ústředních protistran a také dobrým fungováním principu no creditor was off. Hlavním z cílů je vyhnout se používání veřejných zdrojů. My chceme, aby se veřejné zdroje použily pouze v případě, když to bude absolutně nutné aby se zabránilo celkové systematické krizi. A také bychom chtěli, aby bylo možné využít eh, veřejné finance od těch, eh, kterým se lépe vede, a aby se použili také v mechanismu platební neschopnosti. Ústřední protistrany jsou eh, propojené podniky A když se bude ovlivňovat, tedy používat ozdravné postupy a systém řešení krizí, tak to může ovlivnit i ostatní protistrany, které jsou propojeny. Předložili jsme také pozměňovací návrhy, abychom se ujistili, že hodnocení rizik se bude zaměřovat také na kybernetické hrozby. Naše pozměňovací návrhy také dávají větší roli EMSA, například při vytváření plánu na řešení krizí. No Creditors of Principle je zásadní v celé legislativě a plán řešení krize by měl být komplexní a měl by obsahovat také clearing a také by bylo dobré, aby rezoluční orgán měl prostor, manevrovací prostor. Takže máme pozměňovací návrh, který umožňuje využít eh, veřejné prostředky, aby se vyplatili ti věřitele, kteří jsou na tom hůře v porovnání s těmi, kteří jsou na tom lépe. Podporujeme pozměňovací návrhy, které se ubírají tímto směrem. Pokud jde o pozměňovací návrh, který se týká jednotné rady pro řešení krizí, tak si opravdu nemyslím, že by to bylo nejlepší, pokud jde o dohled. Samozřejmě je zde ještě spousta věcí, o kterých budeme diskutovat mezi stínovými zpravodaji a já jsem opravdu ráda, že jsem součástí široké většiny u tohoto důležitého tématu. Děkuji. Za G, za GUE tady není Miguel Děkuji, eh, pane předsedo. Možná bych jménem pana Věgaše mohl něco říct. Mě poprosil, abych zastupoval naši frakci. Chtěl bych jeho jménem poděkovat všem za dosavadní spolupráci na tomto důležitém tématu, jak zaznělo hned na začátku. Shodneme se na tom, že daňoví poplatníci by neměli nést tu tíhu za selhání trhu. Eh, to jsem z těch poznámek spolu s provodajů také slyšel. Pan Věgaš se hodlá účastnit budoucích vyjednávání, dal mi sebou takový, takové vyjádření, já vám ho s dovolením přečtu, to bude anglicky. Primárním cílem našich pozměňovacích návrhů je, aby daňoví poplatníci nenesli zátěž za selhání aktérů na trhu, ať už to budou protistrany eh, nebo eh, jakýkoliv jiný subjekt. Je proto nutné, aby kompetentní orgány měly pravomoci, aby mohly intervenovat co nejdříve. Nechceme jejich pravomoci nijak omezovat. Pokud by byla potřeba eh, začlenit veřejné peníze do, za, do záchrany nějakých protistran, je jedině logické, že všechna práva vlastnictví by měla být převedena na veřejnost nesmí docházet k bailoutu za všech podmínek. Všem s veřejným vlastnictvím eh, souhlasíme pouze na dočasnou dobu. Nemyslíme si však, že takovéto extrémní eh, případy, kdy tedy budou veřejné peníze zapotřebí pro záchranu eh, nějakého subjektu, nebudou tak časté. Myslíme si, že bychom dále měli posílit pravidla, která máme pro rozpouštění těchto orgánů, a že by mělo docházet zejména k časnější intervenci. Orgány by měly mít možnost um, žádat přeskupení jaksi kapitálových rezerv, ale i vlastnické struktury protistran, které se dostanou do potíží. Nemyslíme si, že protistrany jako správci rizik by měly být zodpovědní za ty, kteří přijímají rizika například za klienty nebo e, za CM. Využití jakékoliv podobné eh, tržní infrastruktury musí vždy obsahovat i odpovědnost za rizika, která se podnikají. Je potřeba eh, zavést příslušné mechanismy. Yeah, thank you very much, eh, Mr. Děkuji, pane Šerivane. A teď mají slovo zelení a to je Molly Scott Cato. Děkuji. Děkuji také stínovým zpravodajům. Myslím si, že je to dobrý příklad, jak evropská politika dobře funguje ve spolupráci. Bohužel, eh, Kej se mnou asi bude souhlasit, že takto už politiku nebudeme dělat eh, moc dlouho. Eh, vítám novou spoluspravodajku, nebo tedy stínovou spravodajku s Aldem. My vítáme tuto zprávu, myslíme si, že je rozumná, ale Doufáme, že zpravodajové zváží naše pozměňovací návrhy, už to dělají, takže já jen zmíním ty naše, které předkládáme. 263 k pozměňovacímu, tedy k úvodnímu ustanovení 60 si myslíme, že vlády budou mít pocit, že někdy budou do toho muset zasáhnout, pokud to nebude dobře fungovat. My si ale nemyslíme, že bychom jim měli říkat, jak to máme dělat protože se jedná o rámec pro ozdravné postupy a krach, což by se vlastně mělo eh, pojímat tak, aby se vyhnulo zapojování daňových poplatníků. Každý takovýto krok musí být formálně odůvodněn, myslíme si, že definování národní fiskální zodpovědnosti často znamená, že se zasahuje do zodpovědnosti členských států. Myslíme si, že není nutné mít více než jeden rezoluční orgán, Myslíme si, že je dobré, aby tam byl pouze jeden orgán. Myslíme si, že nezávislost rozhodovacího procesu, jak se říká v návrhu zprávy, je mnohem slabší než operativní nezávislost. A konfliktu zájmu by se mohlo zabránit tím, že by byly jasně definovány zodpovědnosti. Pozměňovacím návrhu 396 si myslíme, že plány by měly být konzistentní, to je podle nás dobrá, dobrý opatrný postup, aby tam byl alespoň jeden vždycky clearingový člen. Navrhujeme nové znění, v pozměňovacím návrhu 459, abychom měli specifický rámec pro protistranu, aby implementovala opatření podle článku 9. Je nutné stanovit limit pro čas na opatření v té fázi před a rozpuštěním a kdyby ty ozdravné mechanismy nefungovaly, tak by to mělo tedy vést k tomu rozpuštění. Pak zde máme ještě další ochranu proti možným nárokům, které by předkládali věřitelé a kvůli převodu části svého majetku by tím mohli utrpět ztráty. Pokud jde o informování zúčastněných stran, které jsou vystaveny v rámci ústřední protistrany, myslíme si, že je to na protistranách, aby každý den posuzovali hypotetické ztráty kvůli pohybům na trhu. Myslíme si, že více náklady by byly tedy velmi časté, ovšem to bude zase vyváženo tím, že bude prováděn monitoring ze strany protistran. Také podporujeme myšlenku, že by do toho měla být spíše zapojena ESMA, která by koordinovala zátěžové zkoušky. Myslíme si, že se v zásadě shodneme, ale určitě zde bude hodně, zodpověd, hodně možností diskutovat o tom na schůzkách stínových zpravodajů, na které se těším. Děkuji, Moli. Nevidím tady pana Mono, takže přistoupíme k postupu Catch the Eye. Rozhlížím se po těch, kteří ještě nehovořili, ale ti se nehlásí. Pervánč, prosím. Děkuji. Hodně už toho řekli zpravodajové, stínoví zpravodajové, takže nebudu hovořit dlouho. Možná jen eh, vysvětlím, eh, v jakém duchu jsem eh, s Jakobem Vajcikrem spolu podepsala některé pozměňovací návrhy a v jakém duchu jsem předložila ty své. Musím velmi transparentně říci, že někteří odrážejí jistá znepokojení ze strany Evropské centrální banky. Něco zohlednili zpravodajové. Další věci jsou eh, relevantní pro to, aby se vyjasnily zodpovědnosti různých orgánů a především, aby tam byla jasná zodpovědnost ESMA a centrální banky jako takové. Pak je tady pět bodů, ke kterým bych se ráda vrátila konkrétněji. Ty jsou tedy obsaženy v, tom mém pozměňovacím, v těch mých pozměňovacích návrhy. První je otázka konečných zákazníků, koncových zákazníků. To řešení krizí bere v úvahu zájmy koncových eh, zákazníků, ale to samo může zabránit vůbec tomu, aby k celému tomuto postupu došlo. Vzhledem k tomu, že obecně tady hovoříme o tom, kdo může mít právo na kompenzaci, zmiňují se zde koncoví zákazníci a tak dále, tak tady není problém. Ale když eh, v okamžiku, kdy se provádí tedy eh, to rozpuštění, ten celý mechanismus eh, a je třeba vzít v úvahu koncové zákazníky, tak se může stát, že je vlastně celý ten proces toho ozdravení nebo následného rozpuštění zabržděn. Já si myslím, že můžeme ještě zlepšit ty návrhy, abychom udělali všechno pro to, aby zde bylo takové povzbuzení k tomu, aby se šlo cestou ozdravných postupů a řešení problému, aby se zabránilo krachu a aby se to udělalo v tomto pořadí, tedy nejdříve ozdravné postupy a potom tedy to řešení. Já mám pozměňovací návrh, ve kterém chci dosáhnout větší flexibility, aby tedy ten rezoluční orgán měl více flexibility. Vy si možná budete myslet, že je to takový začarovaný kruh, protože na jedné straně chceme, aby ten orgán vlastně chránil klienty a zároveň chceme, aby se mohl přizpůsobit okolnostem, kterým čelí. Tím pádem musí mít k dispozici celý soubor nástrojů bez velkých překážek a aniž by bylo všechno předem dáno. Poslední bod je samozřejmě otázka třetích zemí. Já myslím, že u toho spolu zpravodajové zašli příliš daleko. Tady se musíme především ujistit, abychom měli správné kontrolní mechanismy uvnitř Evropské unie. A z tohoto hlediska zohlednění celé mezinárodní diskuze, která probíhá, pokud jde o mezinárodní normy, to vše tedy musí být integrováno do naší reflexe. To především také na to upozorňovala Evropská centrální banka, mně to připadá zcela legitimní. A pak zde byla zmíněna debata, o které hovořila naše liberální kolegyně. Zda bychom měli tedy mít jednotný orgán, který bude řešit tyto problémy, jeden jediný orgán. No tak tyto diskuze probíhají i na mezinárodní úrovni, především v rámci našeho výboru jsme se také setkali eh, s orgány z FSB a z Bazileje. Vedli jsme výměnu názorů na současný stav, eh, o současném stavu a bylo by dobré, kdybychom měli podrobnější revizní doložku, aby bylo možné do toho našeho stanoviska promítnout poslední vývoj. A ještě poslední bod. Já už jsem na jedné z předcházejících schůzí říkala, že se mi zdá, že tady začínáme dospívat k poměrně pragmatickému přístupu. A oba spoluspravodajové nám navrhují takový postup, abychom mohli postupovat vpřed, abychom co nejrychleji měli fungující systém ozdravných postupů a řešeních problémů ústředních protistran, aniž by to bylo propojeno s ostatními věcmi, které jsou teď na stole, protože jinak budeme vytvářet systémy, které se budou navzájem sami blokovat. A přitom je zde opravdu nutnost, abychom tento systém měli. Já neříkám, že bychom úplně nutně potřebovali teď ten systém ozdravných postupů a řešení problému CCP, ale prostě když už bude na stole, tak je dobře, aby se tato legislativa mohla využívat. Eh, děkuji a další na mém seznamu je Anne Sander. Děkuji. Já děkuji také spolu s pravodajům. Hodně už toho bylo řečeno, takže já jen velmi rychle chci zdůraznit dva body. Ten první se týká toho, že je nutno, aby pravidla pro ozdravné postupy a řešení krizí zachovaly poměrně velkou flexibilitu, aby ty zodpovědné orgány mohly přijímat eh, patřičná rozhodnutí v měnícím se prostředí, jinak by to bylo velmi nestabilní. Druhý bod, který chci zdůraznit, je potřeba podívat se opravdu velmi pozorně na aspekty třetích zemí. To jsou ty dva body, které jsem chtěla zdůraznit. To je vše. Děkuji. Merci bien. Děkuji. Vzhledem k tomu, že máme dost času a je tady Patrik Pearson z Evropské komise, tak já bych mu teď rád dal slovo. Patriku, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já to vezmu velmi stručně. Já eh, tady eh, vítám vás všechny do toho magického světa eh, neskutečných pojmů v rámci řešení problému střední protistran. Bylo tady jasně řečeno, že Eh, my eh, jsme naprosto otevření návrhům na zlepšení našeho dokumentu a jsme otevření k dialogu s parlamentem a také s dalšími stranami, jako je to odvětví a další experti. A oni všichni poskytli eh, spoustu dalších podnětů. De facto se příliš nelišíme od toho, jak probíhá debata mezi členskými zeměmi v radě. A já bych mohl Eh, říci tady pět bodů, o kterých bychom měli ještě dále existovat, eh, pardon, diskutovat. Za prvé se to eh, týká toho, že ta ústřední protistrana by měla hradit ztráty jako první. Naprosto souhlasíme. A všem tam je třeba, aby tam byla ještě jako druhá úroveň, druhá pojistka. Ovšem máme určité obavy, poněvadž tady může to mít přímé důsledky pro objem kapitálu, který zůstane v té ústřední protistraně. Za druhé, Evropa je eh, jediná jedna oblast která má pouze jaksi tu první úroveň v té hře a tím, že zavádíme ještě jakousi druhou úroveň, eh, tak tím se velice vzdalujeme systému v jiných částech světa. Takže tady možná bych navrhl eh, revizní klauzuly. Takže eh, druhá věc, to jsou struktury těch skupin. Tady se o tom nemluví, ale je to důležitý problém. Máme také žádat, aby se kapitálově vyúčastnili například mateřské společnosti ve strukturách. Eh, chceme, eh, aby bylo jasné, že existují eh, určité konsekvence poněvadž máme různé struktury v různých členských zemích, takže měli bychom mít jasno v tom, co vlastně chceme postihnout a co ne. Eh, možná, že by to nemělo být eh, prostě paušálně jedno, jeden typ řešení. Eh, třetí bod pro to, že nejdříve ty ústřední protistrany by měly nést ztráty, to je kompenzace v případě ozdravného postupu. To je novinka, jak jsem se dozvěděl v jednom e-mailu. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale je to prostě něco, s čím jsme se ještě nesetkali, takže asi bychom eh, se tím měli, měli tedy eh, měli tedy eh, zabývat více. Já používám francouzský termín nouveau té, poněvadž to neumím řádně přeložit do angličtiny ani, ani mé mateštiny. Další věc, to je ta hodnota kontinuity. My eh, věříme, že toto je významná hodnota a eh, prostě je fakt, že po všem, co ta společnost, eh, čím ta společnost projde, tam zůstává nějaká hodnota, měla by být měřitelná. Další věc je role veřejných orgánů. My bychom měli, chtěli za komisi podpořit všechny návrhy, které jsou rozumné. Máme tady jenom jeden bod a to jak má vypadat ta eh, architektura eh, dohledu a eh, architektura zrušení té společnosti. Mělo by to být něco, na čem se sice můžeme shodnout poměrně snadno v době, když se nic neděje, ale potom to může být složitější, když nastane krize. Čili chceme, abychom tam nezaváděli příliš mnoho pravidel a příliš eh, brzy. Eh, možná bychom o tom měli ještě uvažovat více, možná, že bychom měli eh, vzít uvahu použití revizní klauzule, mm, poněvadž to opět nová věc. Takže tak, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a já nyní dávám slovo zpět našim zpravodajům. V opačném pořadí, jak je tady navrženo, takže pan von Weizsäcker. Děkuji, Markuse. Já bych při této příležitosti chtěl zdůraznit, že některé z těch eh, odvážnějších pozměňovacích návrhů, které jsme tady individuálně předložili, eh, možná mohou být již v této chvíli přijaty a možná jiné by mohly vstoupit do diskuse eh, v rámci jiných částí balíčku. A myslím, že eh, eh, Patrick a jeho tým odvedli dobrou práci při návrhu toho balíčku, ale možná, že to pořadí prezentace ideální nebylo poněvadž v ideálním případě bychom měli začít eh, revizí dohledu, než tedy eh, revizí ozdravných postupů a eventuálně krachů. Já vím, že to byla obtížná situace, že tedy mm, jste proto měli jiné důvody, než eh, stížit nám život, tedy toto zvolené pořadí. Určitě, pokud bychom měli opravdu eh, silně formulovanou eh, revizní klauzuli, eh, tak to by nám asi pomohlo. Čili já myslím, že tak bychom to měli dělat a měli bychom pokračovat poměrně rychle, abychom nepromáhnili příležitost. Děkuji vám. No a v neposlední řadě Kej. Děkuji. Velmi stručně, já myslím, že tedy to bude velká výzva všechno to vyřešit, ale já myslím, že to zvládneme. Máme tady opravdu mnoho eh, různých eh, aspektů, ale určitě eh, to zpracujeme. My se shodujeme s Achovem na tom, že to se chystá už dlouhou dobu, je to poslední kamínek do mozaiky, vlastně to probíhá už od roku 2010. Čili není to nic super nového nebo naprosto izolovaného od zbytku světa, to ne. E, to, jak říkám, to je něco, co jsme tady měli mít dávno. No a my to chceme pojmout jako záležitost e, technického charakteru a pokud tam bude e, ta silně formulovaná revizní klauzule, tak já si myslím, že to bude dostatečná pojistka. Ano, my eh, nyní eh, jsme tedy přijali scénář, že hlavně jde o právní jistotu, eh, takže by to mělo být v pořádku a je dobře, že to oddělujeme a doufám, že to podaří udržet od té diskuse o eh, revizi dohledu. Takže bylo by dobré, kdybychom to rychle dokončili a eh, potom bude čas na další debaty, další části této velké tématiky, eh, které určitě zabralo hodně času. Děkuji. Děkuji, hej. Hlasování podle výsledku vyjednávání našeho jednacího týmu Eh, tak eh, by měl být 24. a 25. ledna zde ve výboru a plénum poté následně později. Of course there will be a discussion as well. Ano, bude i debata. Já jsem hovořil pouze o hlasování ve výboru ale my přece máme jasná pravidla, všichni známe, takže před hlasováním vždycky probíhá výměna názoru ve výboru. Dobře, děkuji, eh, děkuji za upozornění přesto. Eh, různé nemám tady nic a nevidím, že by se někdo hlásil, takže příště se sejdeme od 15 hodin do 18 hodin v pondělí 27. listopadu a končím zasedání. Děkuji vám.